Kongo. A nejprve dostanou slovo autoři stanoviska, pan Sebastián. Bon día, muchas gracias, señora presidenta. El deterioro en la situación en... Zhoršování situace v Demokratické republice Kongo je velice závažná působení prezidenta, který se snaží udržet u moci, přestože to zákony jeho země neumožňují, potlačuje občanskou společnost i opoziční strany. Jednotlivé projevy opozice jsou potlačovány, víme, že docházelo i k vraždám. Zhoršuje se absolutně nepřijatelná svoboda obyvatel Konga. Máme tady také válku, kterou trpí zejména obyvatelé na severu a severovýchodě. Dochází k útoku na ženy. Těší mě, že na tomto usnesení se dohodla většina politických skupin, aby vyzvala prezidenta Kabilu, aby respektoval ústavu a aby eh, vyslovil jasně, že se nebude snažit udržet u moci proti ústavnímu právu. Ovšem líbilo se mi, kdyby se začlenil určitý odkaz v tomto usnesení na obchod, obchod se surovinami. To není pouze pir, politická otázka, zatím je také hospodářská situace, protože situace díky tomu se stále zhoršuje. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji mnohokrát. A nyní dávám slovo panu Denes Merkovi na minutu. My chápeme, jak se zhoršuje situace v lidové, Demokratické republice Kongo již celé měsíce žádají opoziční strany současného prezidenta Kábilu, aby nepostupoval proti ústavě. On nemá vlastně žádnou politickou budoucnost a přesto chce zůstat ve své funkci. Zhoršuje se politické klima a situace lidských práv. Existuje pouze jediná moudrost, takzvaně v uvozovkách, jedině mlčení protože jinak dochází k zatýkání, pronásledování a vraždění těch, kteří se stavějí eh, proti prezidentovi. Dokonce toho nejsou eh, ušetřeny ani ženy a děti. Eh, díváme se teď směrem ke konžské vládě, ale vyzýváme také vysokou představitelku SVČ, která se musí snažit o dialog na vysoké úrovni, aby se konečně skoncovalo s beztrestností. Děkuji vám mnohokrát a nyní má slovo pan Koral na minuto. Ehm, Demokratické Demokratická republika Kongo je v závažné krizi, kterou ohrožuje demokracie. Prezident Kabila se pokoušel zabránit volební kampaně, aby mohl zůstat ve funkci. To je naprosto jasné porušení ústavy. Eh, dochází, je to velice významná země Afriky a mm, vidíme, jak nelogická je evropská zahraniční politika. Evropská unie podporuje takové země zatím, protože Kongo je země, kde jsou největší naleziště Eh, drahých kovů. Eh, musíme eh, vyzývat Kongo k tomu, aby dodržovalo ústavu, aby došlo ke svobodným volbám. Kabila nesmí pokračovat ve třetím prezidentském období. Kristof Anguj, obhajce lidských práv byl právě někam zavlečen a on má nárok na lékařské ošetření. Děkuji vám a nyní má slovo pan Gabriel. Pani Gabriel, děkuji mnohokrát, paní Předsedkyně, jsem ráda, že hovoříme dnes o situaci v Demokratické republice Kongo. Příští měsíce budou rozhodující nejenom pro situaci v Kongu, ale v celém regionu. Chci upozornit na tři body, které jsou obsaženy v našem usnesení. Za prvé, co se týká volebního procesu. Zdůrazňuji nezbytnost toho, aby eh, se navázalo na pozorování voleb tak, jak to bylo v roce 2014, kdy já jsem vedla tuto pozorovatelskou misi. Druhou věc, podporování nevládních organizací a upozorňovat koňské úřady, aby respektovali ústavu. Co se týče úrovně bezpečnosti, já podporuji prodloužení kompetencí pro ochranu občanské společnosti, zejména prostřednictvím stabilizační mise MONUSCO. Je třeba snažit se zabránit jakékoliv eskalaci násilí v celém regionu. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan Görens. Oui, merci, madame la présidente. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Ústava státu měla chránit občany proti své voli jeho vůdců tato situace není dodržována, eh, politici ji nedodržují. Eh, a snažit se ovlivnit volby ve snaze změnit ústavu, aby se umožnilo prezidentovi současnému vládnout i ve třetí mandátu, je nepřípustné. Tady Evropský parlament eh, se musí snažit eh, vyzývat ke změně situace. Ovšem připomněme si, že Evropská unie doprovází proces tranzitu, čili přechodu demokracie v Demokratické republice Kongo. Ovšem ne, už za nepřijatelných podmínek došlo k minulým volbám, místo toho, aby se konzolidovala demokracie. Hmm, tato je třeba, aby se orgánům DRK připomněla, že se musí konečně vydat cestou demokracie, aby tady nedošlo k dalšímu porušování lidských práv. Děkuji mnohokrát Tady má slovo paní Sandra Rodríguez. Gracias, presidenta Děkuji, paní předsedkyně. Domnívám se, že toto usnesení je slabé a mělo by prohlubovat v určitých aspektech například porušování práv v Demokratické republice Kongu. Tento parlament by měl schválit taková opatření, která skoncují s odpovědností nadnárodních společností ve jejich spolupráci s armádou e, v roce 2015 Ředitel programu OSN pro ochranu životního prostředí řekl, že 10% profitu z výtěžků um, Minerálu a surovin jdou na podporu armády. Je třeba zahájit taková opatření, která eh, by vrátila svrchovanost koňskému lidu, aby on mohl nakládat sám se svými surovinami. A dále je třeba zma, zmínit nezbytnost eh, přivést k rozumu národní společnosti. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo paní Arena. <coughs> Děkuji vám, paní předsedkyně. Za 90 dnů by se měly konat volby v DRK a o znovu zvolení žádá současný prezident Kabila, ovšem tím se opět destabilizuje situace v Kongu. Hlasy opozice jsou umlčovány. My v tomto textu žádáme, aby končské orgány co možná nejrychleji zajistili svobodené, transparentní volby respektující ústavu. Africká unie musí hrát svou roli aby se také respektovaly ústavy afrických států. Evropská unie musí, zac, musí počítat se sankcemi a také OSN tady musí hrát svou roli. Děkuji mnohokrát a nyní. Děkuji také, že jste držel čas. Teď má slovo pan Preda. Mulțumesc, doamna președintă. Aș vrea să insist asupra nevoii de a organiza uh,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 což by ho omezilo na dva mandáty a skončit se svou snahou zachovat si funkci za každou cenu. No, doufejme, že zvolí tu první volbu, že bude respektovat ústavu. Nedojde-li k tomu, obávám se, že se bude opakovat scénář z Burundi či podobných zemí. E, tento pokus držet se u moci eh, porušuje ústavu. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám mnohokrát. Teď má slovo paní Kienže na jednu minutu. Děkuji. Prezidentské volby eh, představují největší demokratickou zásadu, ale je třeba, aby prezident respektoval ústavu, která omezuje prezidentskou funkci na dvě období. Koňská vláda musí eh, zveřejnit eh, voličské seznamy za respektování svobody tisku, združování, svobody projevu, protože to jsou minimální požadavky demokracie. Eh, Josef Kabila jeho chování bude zásadní pro demokracii v DRK, protože stabilita Konga je důležitá pro celý region. Já žádám okamžité propuštění obhajců svobody a aby došlo k dodržování ústavy a respektovala se lidská práva. Děkuji vám. Děkuji, jako další má slovo pan Nárt. Děkuji, paní předsedkyně. Hovořit o demokratické republice Kongo, to je ironie. Není, co to je za republiku? Je to republika pouze ozbrojených sil a kleptokracie. Není tam žádná demokracie, eh, protože volby byly vždycky fraškou. A co se týče Kongou. Konga. Většina vlastně nepatřila ani Kongu. Je to nesmírně bohatá země s nesmírně chudým obyvatelstvem, eh, která je na předposledním místě v seznamu nedodržování lidských práv. A přitom 600 milionů eur šlo eh, z rozvojové pomoci EU do Konga, aniž, se, aniž došlo k podpoření občanské společnosti. Eh, stále pokračuje kleptokracie proto je třeba aplikovat články 8, 9 a 96 dohody z Kotonu a o kamžitě navázat rozvojovou pomoc Evropské unie na to, aby Kongo bylo demokratickým státem. Děkuji, slovo má pan Venta. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Nestabilní situace demokratická a lidskoprávní v Koňské demokratické republice skutečně jaksi staví do velice povážlivého světla nadcházející volby v této, v této zemi, které by mohly ukončit vládu té 19-leté kabilské dynastie. Nicméně mírumilovné demonstrace se rozhánějí ze strany policie, zatýkají se opoziční vůdci a zdá se, že stávající vláda dělá vše proto, aby volby vůbec neproběhly a aby e, ona zůstala u moci. Přírodní zdroje Konga se tak stávají zdroji a prostředky pro další korupci a e, další útlak. Je důležité, aby Evropská a Africká unie na tuto zemi tlačily, aby vznikla nová volební komise, kde bude zastoupena i občanská společnost a kdy opozice bude moci jak si v listopadu provádět řádné volby. Děkuji, pan Kelly má slovo. Eh, děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Prezident Kabela je v Koňské demokratické republice u moci už eh, řadu let od roku 2001 a zdá se, že chce u moci ještě dlouho zůstat. Používá k tomu různé triky a podvratné techniky. V této zemi je násilí, v této zemi jsou represe. Je potřeba zajistit, že ústava této země bude chráněna a že proběhnou volby. Pakliže tyto volby neproběhnou demokraticky, bude potřeba zkrátka skonstatovat, že tato země není demokratická. Je to země s bohatou zásobou minerálních surovin. Bohužel však její občané jsou velmi chudí. Je potřeba, aby i zástupci na poli OSN pro lidská práva pokračovali v práci s touto zemí. Děkuji vám, pane kolego. Tím se dostáváme k proceduře Catch the Eye. A prosím vás, abyste se snažili eh, udržet hladinu hlučnosti ve sněmovně na co nejnižší úrovni. Eh, samozřejmě nemáme čas na všechny žádosti, proto má jako první slovo paní Petýr. Děkuji vám, paní předsedající. Vážený pane komisaři, eh, já chci podpořit toto usnesení. Situace v Koňské demokratické republice je kritická. Humanitární organizace odhadují, že 7,5 milionu lidí nemá vůbec přístup k pitné vodě ani k léč, lékařské péči. A mnoho dětí nemůže vůbec chodit do škol, kvůli konfliktům, kvůli vojenským operacím. Kromě toho jsou zde také 3 miliony vnitřně vysídlených a půl milionu um, lidí, kteří museli hledat útočiště v sousedských státech. Doufám, že nastávající parlamentní a prezidentské volby v listopadu letošního roku budou skutečně prvním krokem k demokratické transformaci po letech občanské války a nestability v této zemi. My všichni bychom k demokratickým procesům v této zemi měli přispívat. Děkuji vám. Děkuji vám. Pan no má slovo. Děkuji vám, eh, paní předsedkyně. Domnívám se, že pan prezident Kabila by se měl rozhlednout kolem sebe. Bohužel máme i jiné příklady v Africe prezidentů, kteří jsou věčně ve své funkci a porušují konstituci svých zemí, ústavu svých zemí. Nedávno to bylo v Burkině Faso s eh, strašlivými důsledky ale tam došlo k zahájení demokratického procesu díky lidem. Je třeba aby se nastolil demokratický režim a přestalo se s tím, jak lidé trpí. Eh, máme tady nezbytnost eh, zůstávat bdělí k tomu, jak je v Africe respektována demokracie. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát. Tím ukončuji proceduru Catch the Eye. Teď má slovo pan komisař Hahn. Prosím, pane komisaři. A prosím také kolegy v sále, aby byli co nejtišejí. Děkuji vám, paní předsedající. Eh, vítejte, kolegové. Evropská komise vítá tuto příležitost diskutovat o lidskoprávní situaci v Koňské demokratické republice a komise se těší na přijetí parlamentem usnesení, které se zabývá tím velice důležitým politickým procesem v předvolebním období a upozorňuje na varující lidskoprávní eh, situaci v této eh, zemi. Tato země, Koňská demokratická republika, stojí před eh, velkou řadou obrovských výzev, mimo jiné před chudob, výzvou chudoby a bezpečí, bezpečnosti a genderového násilí. Jak konec konců eh, řekl eh, tomuto, této sněmovně pan Mukwege, ženská těla jsou bitevním polem. Tato země zažívá velice táhlou bezpečnostně humanitární krizi. Bezpečnost v této zemi je v podstatě závislá na historicky největší operaci OSN v historii. Je to situace velice eh, jaksi výbušná a nestabilní. Od voleb v roce 2006 došlo k určitému pokroku. Rozšířila, rozšířilo se hospodářství, došlo k porážce určitých ozbrojených skupin na východě země a došlo k určitým snahám v oblasti eh, jaksi institucionální. Nicméně cesta je ještě dlouhá. Koňská demokratická republika se blíží zásadnímu milníku. Rok 2016 by měl být rokem prezidentských voleb. Ovšem, e, občanská společnost se obává, že ústavně stanovené termíny nebudou respektovány. Je potřeba co nejrychleji dosáhnout politického konsenzu, e, co se týče předem definovaných kroků, které povedou k transparentním volbám v rámci tamní ústavy. To neznamená, že by vláda a opozice se museli shodnout na všech politických otázkách pro tuto zemi, ale znamená to, že musí najít jaksi společná slova na té cestě za volbami. Vytvoření správného klimatu pro demokracii je také důležité. Bohužel protesty a mírumilovný odpor naráží na represe v některých případech a základní svobody, jak se zdá, jsou ohrožovány. Státní bezpečnostní složky jsou obvinovány z toho, že zasahují e, proti lidským právům, porušují lidská práva lidí a e, jednají často disproporčně. Evropská unie z tohoto důvodu vydala stanovisko v Kinshase 8. března, kde vládě připomíná nutnost respektovat vlastní závazky. Jde o mnoho. Hospodářství je zasaženo padajícími cenami komodit, a nemožností expandovat domácí příjem. Tím trpí služby v Koňské demokratické republice. V tomto ohledu e, toto znepřátelení si veřejnosti si zaslouží naši pozornost. Evropská unie těžce investuje do bezpečnosti, humanitární pomoci a rozvoje. Zavázali jsme se k dlouhodobému partnerství s touto zemí. Nejde pouze o materiální pomoc. Používáme také diplomatickou a politickou aktivitu na podporu míru, stability a usmíření v rámci aktivního partnerství s africkými regionálními aktéry a se zbytkem mezinárodního společenství. V rámci tohoto komplexního přístupu e, jsme si dali na první příčku e, v důležitosti lidská práva. Oceňujeme práci OSN Eh, spolupracujeme s orgánem OSN pro lidská práva přímo v Koňské demokratické republice. Podporujeme ty, kteří hájí lidská práva, bojujeme s beztrestností a dlouhodobě podporujeme i reformu bezpečnostního sektoru a zabýváme se prevencí konfliktů. A samozřejmě poskytujeme také lidský a sociální rozvoj. Také hovoříme s úřady o politických eh, otázkách a na závěr mi dovolte říci, paní předsedající, že si myslím, že eh, bude eh, možné posunout se eh, v Koňské demokratické republice ze stávajícího stavu do stavu demokracie, respektování lidských práv a právního státu. Je to budoucnost, která patří zejména občanům Koňské demokratické republiky a proto je tak důležité, aby jejich hlas byl slyšet v průběhu těchto procesů. Evropská unie využije celou svou paletu nástrojů, aby to zajistila. Usnesení Evropského parlamentu e, proto přichází včas. A já vám za ně děkuji a zejména vám děkuji za pozornost, kterou věnujete tomuto mému projevu. Děkuji vám mnohokrát, pane komisaři. Já se vám omlouvám e, jménem svých kolegů za tu hlučnost zde v sále. To víte, je nás 751. Všichni se tu scházíme na hlasování, což samo o sobě znamená určité vyrušování, takže eh, přijměte prosím mou omluvu. Máme sedm návrhů usnesení na toto téma. Tímto je debata ukončena a za malý okamžik budeme hlasovat. Eh, takže na chviličku odročuji zasedání.